hlasování, které bylo oznámeno včera ve 12 hodin, to znamená, toto, eh, tato oprava je přijata. Nyní tedy hlasování. V první řadě hlasování zprávy Jensen Holmeyer, rozpočtový proces na rok 2014, jmenovité hlasování zahají nyní, uzavírám hlasování. Přijato. A nyní Rada má právo se vyjádřit. Uh, Paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, rád bych vám poblahopřál za to, že jste právě odhlasovali rozpočet na rok 2014. A Rada s uspokojením konstatuje, že Evropský parlament takto potvrdil dohodu, které bylo dosaženo na smírčím eh, zasedání 11. 12. listopadu. Jak všichni víte, tato dohoda smírčího výboru zahrnuje celou řadu společných eh, usnesení. Rada tato usnesení plně podporuje a je zavázána dostat těmto závazkům. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval předsedovi výboru pro rozpočet, panu Lamasurovi a zpravodajkyním paní Jensen, paní Holmajer a panu Giovanni Laviovi, stejně tak dalším členům Evropské Evropskému parlamentu, kteří se zúčastnili toho rozpočtového postupu. Děkuji jim za eh, jejich práci. Předsedkyně, děkuji a nyní eh, bych vám měla přečíst eh, text. Dnes došlo k textu týkající se rozpočtového procesu, který probíhal podle e, dohody, e, společné dohody na rok 2014. Je rozpočet tedy uzavřen a tímto je tedy e, rozpočet definitivně schválen a bude podepsán předsedou Evropského parlamentu ještě dnes. A tímto se dostáváme ke zprávě Dehan. Máme tu také pouze jedno hlasování elektronicky a zaují nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní zpráva Lavia. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. přijato. Zpráva Fernández a jmenovité hlasování zahojí nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní se vrátíme zpět. Rada si přeje pro, pronést řeč k zprávě pana Levy. Paní předsedkyně, ctění členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, Evropský parlament právě přijal návrh postoje rady k návrhu opravného rozpočtu číslo 9 za rok 2013. Tento návrh je plně v souladu s politickou dohodou, které bylo dosaženo ve smírčím výboru minulý týden na základě eh, jednotného eh, textu ohledně roku 2012. Co se týče poslední vědy článku 313.4 C smlouvy o fungování jedno, eh, Evropské unie vám mohu potvrdit, že Rada schvaluje tento návrh přijet Evropským parlamentem, co se týče postoje Rady k návrhu opravného rozpočtu číslo 9 na rok 2013. Proto tedy žádné další zasedání smírčího výboru podle článku 14 odstavce 5 smlouvy o fungování Evropské unie bude, nebude potřeby. Děkuji vám. A nyní zpráva pana Be- Begeho jmenovité z, hlasování zahojí nyní. Uzavírám hlasování. A Přijato. Nyní zpráva Marinesku, také jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. A přijato zpráva Moreira, zahajuji hlasování elektronicky, jmenovité, uzavírám hlasování a přijato. Zpráva Prust. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zpráva Klejs. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. Zpráva Sartory. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. A přijato. Nyní zpráva Fan Nistelrooy Krell. Paní Beres, prosím, máte slovo. Prezident, je suis déjà intervenue sur ce point. Paní předsedkyně, omlouvám se, že si eh, musím brát slovo, ale já jsem o tom eh, hovořila v pondělí a eh, prohlásila jsem, že tu dochází k porušení článku 50, 56 a 153 a to nám znemožňuje hlasovat demokratickým způsobem, což je Eh, politování hodné. Já jsem se naposledy eh, pokusila eh, zasáhnout jménem výboru EMPL, abychom přinesli ústní pozměňovací návrh abychom mohli hlasovat pro Evropský sociální fond, pokud šlo o těch 25% fondu soudržnosti, ale bohužel to nebylo možné. Honorevole Ferreira, prego. Pan Ferreira, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych zde nyní jménem naší skupiny rád zopakoval, že jsme předložili několik pozměňovacích návrhů k této zprávě návrhu nařízení o společném eh, rámci a myslíme si, že je nepřijatelné, že ten postup stanovený pro toto hlasování neumožňuje ani, aby se mohlo hlasovat o našich návrzích. Myslíme si, že to je nedemokratické omezení, nepřijatelné, co se týče práv poslanců, kteří předloží návrhy a nemůže se o nich ani hlasovat pro či proti, takže žádáme, aby opravdu tento postup byl revidován a aby se umožnilo hlasovat hlasovat o našich návrzích. V opačném případě si nemůžeme neklast otázku, proč se někdo bojí, aby se o našich návrzích hlasovalo. del, degli My si poznamenáváme vaše projevy, nicméně nyní musíme hlasovat, omlouvám se, jak tu již zaznělo, konference předsedů se již vyjádřila a pan předseda Schulz již objasnil celou záležitost eh, při zahájení zasedání. Myslím si, že nebudeme prodlužovat debatu. Ještě dám slovo poslednímu řečníkovi, paní Freire. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla požádat, aby se znovu zvážil tento postoj. Já chci uh, předložit návrh článku 21, kde se hovoří o makrokondicionalitě, a, která nejde uh, ve prospěch zemí, eh, které nemají žádné přínosy ze strukturálních fondů. Opravdu bych byla ráda, kdyby se ústní pozměňovací návrh k tomuto tématu přijal. Allora, le vostre richieste sono chiare. Děkuji, vaše návrhy a žádosti jsou jasné a vše již bylo objasněno. Další řečník žádá o slovo. E, ještě jste se nezeptala, jestli e, poslanci nechtějí vznést námitku proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Já namítám proti e, návrhu paní Beres, ještě než budeme pokračovat dále. Kdo je proti tomuto ústnímu návrhu? Paní předsedkyně, ano. Já opakuji, co jsem již řekla. V první řadě musíme hlasovat o bloku číslo jedna a poté tedy další návrhy. Tento bod již byl objasněn na konferenci předsedů a pan předseda Schulz to tedy objasnil v pondělí. Takže hlasujeme o bloku číslo jedna, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 489, kdo je pro, proti, přijato. 490, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Legislativní usnesení, kdo je pro, hla, pardon, hlasujeme jmenovitě. Uzavírám hlasování. Přijato zpráva Moran Chartier, blok 1, Jmenovité hlasování zahají nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. Kolega Harms. To je téměř skandál, jakým způsobem se vede toto zasedání. Moje frakce Moje frakce se pokusila e, vznést ústní pozměňovací návrh a ten byl e, zamítnut. A potom byl další návrh e, později přijat, takže potom i náš pozměňovací ústní návrh musí být připuštěn. To přece takhle není možné. To, ty, to je naprosto pochybný způsob jednání, jaký se tady vede. Eh, Paní Harms, já jsem pouze respektovala jednací řád, takže pokud si myslíte, že je to skandální, myslím, že vždy musíme respektovat pravidla. To znamená, nyní hlasujeme o zprávě Moran Šachtě, návrh komise, a jmenovité hlasování zahojí nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní legislativní usnesení, také jmenovité hlasování, zahají nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. Zpráva Olbricht, blok 1, jmenovité hlasování, zahají nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. Návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování zahoji nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. Zpráva Pakarinen, blok číslo jedna, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh komise, kde pro, proti, přijato. Návrh 115, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. A hlasujeme o legislativním usnesení, jmenovitě zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní zpráva Bostináru, blok 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Blok 2, o tom nebudeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu komise, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 64, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Legislativní usnesení a hlasujeme jmenovitě, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Přijato zpráva Celer, blok 1 až 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 49, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato legislativní usnesení, jmenovité hlasování zahojí nyní. Uzavírám. Přijato. Nyní zpráva Regner Kraca. A hlasujeme unblock, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 11, první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 33. Jmenovité hlasování zahoj nyní, uzavírám. Přijato. Návrh 34. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám. Přijato. 38, kdo je pro? Pardon, hlasujeme jmenovitě. Uzavírám hlasování. Přijato 47 jmenovité hlasování, zahoji nyní, uzavírám hlasování. Přijato 50, jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. 54. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám. Přijato 66 jmenovité hlasování, zahají nyní, uzavírám hlasování. Přijato. Nyní 68 jmenovité hlasování, zahají nyní, uzavírám hlasování. Zamítnuto 83 Jmenovité hlasování zahoj nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 48 jmenovité hlasování zahájí nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. 84 jmenovité hlasování zahájí nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 86, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto. 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 87 jmenovité hlasování, zahajuji nyní. Uzavírám. Zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 53, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 40 padá. 88 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 55 až 57, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 89, jmenovité hlasování zahají nyní, uzavírám hlasování. Zamítnuto 58, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato 60. Jmenovité hlasování zahají nyní. Uzavírám. Přijato 61. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 90. Jmenovité hlasování zahají nyní. Uzavírám. Zamítnuto 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 70. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám. Zamítnuto 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 71. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 72. Jmenovité hlasování zahajuji nyní, uzavírám. Zamítnuto 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 73. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 74, jmenovité hlasování, zahajuji nyní, uzavírám hlasování. Zamítnuto 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 75, jmenovité hlasování, zahajuji nyní, uzavírám hlasování. Zamítnuto 36, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 76, jmenovité hlasování, zahoji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 77, jmenovité hlasování, zahoji nyní, uzavírám hlasování. Zamítnuto. 78 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 79 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 39 jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Přijato 67 jmenovité hlasování. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 80 jmenovité hlasování. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 81. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 42, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 82 jmenovité hlasování, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 43, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh komise, jmenovité hlasování, zahají nyní. Uzavírám hlasování. Přijato legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahají nyní. Uzavírám hlasování. Přijato. Komplimenty. Blahopřeji. Zpráva Bereš. Pozněcí návrh číslo jedna, první část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část. Kontrola, kontrola druhé části, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato čtvrtá část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pátá část. Jmenovité hlasování, zahoje hlasování, končím hlasování. Schváleno. Šestá část. Jmenovité hlasování, zahoje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Sedmá část. Jmenovité hlasování, zahoje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osmá část, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Devátá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Desátá část. Pozměňovací návrh eh, zahajil hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh číslo 1, první část, eh, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno druhá část, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část padá. Návrh komise, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahají hlasování. Paní Bereš, chcete se ujmout slova? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jenom chtěla, aby eh, rada s námi na tomto spolupracovala, aby se to podařilo schválit do konce našeho mandátu. Můžete to schválit, aby se eh, věc vrátila k dalšímu projednání do výboru, prosím. Já dám hlasovat o návrhu zpravodajky, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Livia zpráva, zpráva Lavia, pozněcí návrh číslo 1. Prosím, pane de Castro. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení kolegové. Máme hlasovat o pěti legislativních návrzích, který, které souvisejí se společnou zemědělskou politikou. Je to pět návrhů, které nám zabrali spoustu času, dva a půl roku, kolegové vyjednávali v týmech. Uh, a pracovali na těchto velmi důležitých závěrech. A já si myslím, že je důležité, abychom všichni podpořili kompromisy tím, že budeme hlasovat pro, tak abychom nijak neohrozili práci, která posledních dva a půl roku takto intenzivně probíhá. Děkuji, pane de Castro, za tuto zprávu Lavia. Podněcí návrh číslo jedna, zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to schváleno. Návrh komise, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Legislativní usnesení, eh, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva Kapulu Santes, pozněcí návrh číslo 1, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Návrh komise, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. Legislativní usnesení, jmenovitá hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Zpráva Dantan. Pozměňovací návrh číslo 1, jmenovité eh, hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Návrh komise, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Capulos Santos, pozněcí návrh číslo 1, eh, jmenujete hlasování, zahajuje hlasování, končím hlasování. Přijato. Návrh komise, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Zpráva DES. Blok 1, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. Blok 2 ten padá. Návrh komise, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Zpráva Vlasák, eh, pozněcí návrh číslo 5. Kdo je pro? Chcete, pane Vlasáku, slovo? Dámy a pánové, za chvilku budeme hlasovat o legislativní zprávě, která by měla umožnit dvěma členským státům vyčerpat nevyužité prostředky na další rok. O tom se jednalo v průběhu vyjednávání mezi parlamentem a radou a většina z výboru pro územní rozvoj Eh, tohle odmítla, ačkoliv rozpočtový výběr se, výbor se domnívá, že nejenom dva členské státy, ale všechny členské státy by měly dostat více času k tomu, aby nikdo nebyl privilegován více než ostatní. Dokonce i právní služba rady se domnívá, že uh, tento návrh změny je problematický, protože nerespektuje princip rovného zacházení se všemi členskými státy. Vážení kolegové, já jako zpravodaj jsem odvedl svoji práci a vyjednával jsem v trialogu o tom, co si kolegové přáli, ačkoliv eh, se osobně eh, domnívám, že eh, tyto výsledky nejsou úplně jsou, jsou jsou kontraproduktivní. Děkuji. Um, přijato. Návrh komise, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, e, zahoji hlasování, končím hlasování. Olbricht. E, zpráva Olbricht. Máte slovo. Sì, mandiamo subito un tecnico. Relazione Albrecht. Uh, eh, zpráva Albrecht. Pan, Tavares, prosím. Paní předsedkyně, budeme hlasovat proti zprávě pana Olbrichta, která uh, poskytuje prostředky pro boj uh, proti nezaměstní mladých v určitých evropských zemí. Nicméně tyto prostředky nejsou přidělovány technicky správně. Existují na, úplně se zapomíná na země, které jsou podrobeny trojce, jako Portugalsko, Irsko a Kypr. Na, my jsme se snažili toto prostřednictvím návrhu změnit, nicméně pravidla sekretariátu nám to neumožňují, takže je skandální, abychom v jednom týdnu řekli, že budeme bojovat proti nezaměstnanosti mladých a najednou tady za jeden týden se dohodne něco uh, v chodbách rady, co není uh, demokratické, co je nelegitimní a neodpovídá to realitě. 2 appello... Děkuji, přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 2. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4. Jmenovité hlasování. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu 5. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 8, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Poz... Pozměňovací návrh číslo 1, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh komise, kdo je pro? Pan Albrecht. Landstrom. Dienste já mám jednu eh, prozbu eh, na eh, služby. Je velice, měli jsme tu problémy s velice důležitými hlasováními. To ale neznamená, že nějaké hlasování tu není důležité. Nicméně chtěl bych poprosit služby, aby se lépe, připravovali, aby lépe připravovali hlasovací seznamy. Děkuji. Bene, ora al voto la proposta della Commissione che è a favore, che è contro, che si è. Děkuji komise. Eh, návrh komise, kde pro proti zdržel se přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, kde pro eh, končím hlasování. Přijato. Zpráva Levan. Dám slovo zpravodaji. Non c'è la relatrice, si ecco, prego. No. Máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji mnohokrát. Já tu bych tu chtěla jen prohlásit, že e, o této zprávě se hodně e, debatovalo ve výboru a e, ten stanovisko toho výboru šlo e, proti e, oficiálnímu stanovisku, nicméně máme slib od komise, že situace bude napravena a že budou ve smlouvě EU Kiribati respektovány, e, respektována pravidla, která platí pro tichomorské regiony. Děkuji. Děkuji vám. Budeme hlasovat o dohodě, kdo pro, proti, zdržel se přijato. Přistoupíme ke zprávě Fox Hefner. Pane Hefnere, chcete se vyjádřit? Vážení kolegové, Máme tu tři ústní pozměňovací eh, návrhy, tak eh, já bych k ním se chtěl krátce eh, vyjádřit. Pozměňovací návrhy jsou čistě technické, dvě, dva z nich jsou lingvistické změny a ten třetí pozměňovací návrh z jednoho návrhu po dohodě s navrhovatelem škrtá slovo Brusel abychom dodrželi základního ducha této zprávy. Tedy to, že nerozhodujeme o Bruselu nebo Štrasburku. S touto eh, zprávou mohou souhlasit všichni eh, europoslanci, ať už zastávají eh, názor aby Evropský parlament sídl v Bruselu nebo ve Štrasburku. Jde tu o to, aby byl parlament samostatný a mohl o svém sídlu rozhodovat sám a nebyl podřízený vládám evropských zemí. Děkuji. Okay, grazie. E quando... Ano, děkuji vám. Takže když až se dostaneme k ústním pozměňovacím návrhům, tak se s nimi vypořádáme. Odstavec 1, první část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 2, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 4, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 5, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh. je někdo proti, jinak bychom pokračovali. Muselo by zde být 40 poslanců, kteří se postaví na výraz e, nesouhlasu, jinak budeme pokračovat. První část, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Chcete ověřit první část? Dobře, zahajuji hlasování v první části, skončím hlasování. Přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Třetí část, kde pro? Prosím, zvedněte ruku, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Ověříme, ověříme třetí část. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Musíte se hlásit důrazně. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti pozměňovacímu návrhu? Ano. V tom případě budeme pokračovat. První část, odstavec 9, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bod odůvodnění A. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti pozměňovacímu návrhu? Není. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod odůvodnění D. První část, kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, jmenovitá hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Je to O, další bod odůvodnění. Vracíme se k bodu odůvodnění F. První část, kde pro, proti, zdržel se. Přijato druhá část. Jmenujete hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Nyní pozdě, eh, bod odůvodní O, kde pro, proti, zdržel se, přijato. T, eh, bod odůvodní T, kde pro, proti, zdržel se, eh, přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Eh, hlasujeme k usnesení jako celku. Jmenujete hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Ce l'abbiamo fatto.